evropský průmysl. Začneme eh, s rozpravou tím, že diskusi zahájí komise pan komisař de Huchte za Evropskou komisi. Prosím. Thank you, uh... Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci Evropského parlamentu. Evropa má velké obavy, pokud jde o dopad záplav v Pákistánu které zničily mnoho komunit v celé zemi. Rozsah této katastrofy je bezprecedentní v pakistánské historii. Ztráty z hlediska humanitárních aspektů jsou ohromné. Vyžaduje si to odpovídající reakci, která zohlední také důležitost eh, ze strategického hlediska eh, rozvoje Pákistánu. Evropská rada 16. září vyzvala eh, k tomu, aby byl přijat balíček opatření, která pomohou eh, obnově Pákistánu a budoucímu rozvoji. Eh, první reakce Evropské unie byla štědrá a rychlá. My jsme přispěli k záchraně Pákistánu více než 320 miliony eur. Členské státy a Evropská komise přispěly jak věcně, tak finančně. To představuje více než 60 celosvětové pomoci. Evropská rada uznala, že kromě této humanitární pomoci a rozvojové pomoci eh, jsou zásadní také ambiciózní opatření v oblasti obchodu. Obchod je důležitou součástí dlouhodobé reakce na tuto krizi. S tímto cílem komise 7. října přijala návrh jednostraného přerušení cel na celou řadu exportních eh, věcí z Pákistánu. Tento návrh byl nyní předložen Evropskému parlamentu a členským státu. Komise eh, navrhuje, že, budou liberalizováno, že bude liberalizováno 75 eh, eh, předmětů, což představuje asi 900 milionů eur a 27 našeho importu. To bude znamenat, že vzroste import z Pákistánu. Zároveň to pomůže Pákistánu v jeho obnově. Ty, tato opatření ale budou časově omezena. Komise navrhuje tři roky. S ohledem na průmysl v Pákistánu v Pakistánu představuje textil asi 60 průmyslu. Většina položek, které budou liberalizovány, zahrnuje právě textil. Další produkty, jako je etanol, jsou rovněž do návrhu zahrnuty. Pokud radu, rada a parlament budou rychle Eh, reagovat poté. Toto opatření bude moci začít fungovat 1. ledna 2011. Spolupracujeme s dalšími členy Světové obchodní organizace, abychom získali eh, výjimku v rámci VTO, která musí být eh, poskytnuta předtím, než tato opatření vstoupí v platnost. Je nutné, aby tato opatření byla z hospodářského hlediska přijatelná a dobrá pro Pákistán, ale zároveň je nutné zohlednit citlivé otázky v Evropské unii. Snažili jsme se eh, proto eh, zohlednit eh, tyto citlivé otázky, tato citlivá odvětví v EU, především odvětví textilu. Ukazuje se, že dopad bude omezený. Na nárůst importu z Pákistánu o 100 milionů představuje asi žádná celá 5 změny v hodnotě s ohledem na liberalizaci. To představuje asi 25 miliard. Evropský parlament, pokud návrh podpoří, a ukáže, že, evropská solid, že existuje solidarita ze strany Evropy. Obchod může být součástí dlouhodobého řešení pro Pákistán. Máme napjatý časový harmonogram. Můžete počítat s tím, že já a moji spolupracovníci vám vysvětlíme jakékoliv obavy, které v této souvislosti míte. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní máme zástupce za politické skupiny, za EPP, pan Melo. Prosím, máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já hm, cítím velkou solidaritu s Pakistánem, ale toto rozhodnutí je tragické pro Evropu, především pro některé země, které zažívaly velké problémy, jako je Portugalsko, Řecko či Španělsko. Dám vám takový příklad. Textil a oděvní výroba představuje 11 celkového vývozu a eh, dva, některé komodity, některé výrobky hm, hm, z 80% se vyrábí v Portugalsku e, e, a možná pro komisi je to málo, ale pro Portugalsko je to hodně. Evropa nemůže chtít po těchto zeměch, aby přijali taková drastická opatření a aby e, na jedné straně tedy mm, dostali pod kontrolu deficity a na druhé straně, aby přijali rozhodnutí, která zasáhnou pracovní místa a produkci v zemi. K tomuto rozhodnutí musím říci, že to je útok na normální tržní pravidla a v žádném případě já se nechci chovat protekcionářsky, ale my musíme ochraňovat dobrá pravidla hospodářské soutěže. Toto rozhodnutí umožní, že do Evropy se budou dostávat výrobky z Pakistánu mm, za eh, nepředstavitelně dumpingové ceny, protože výrobní podmínky jsou tam úplně odlišné. Tudíž toto je eh, nekalá soutěž Pakistán a pakistánské firmy nemají takové sociální náklady na zaměstnance, žádné eh, náklady spojené s ekologií. Mm, vůbec eh, je jim jedno, že třeba zaměstnávají děti, nemají žádné takové restrikce, které se třeba týkají surovin, které používají a veřejného zdraví. Tak já se ptám, jak takové rozhodnutí vůbec lze přijmout bez toho, aniž bychom předtím dostali eh, zprávu o negativních dopadech na dotčené státy. Já vám mohu říci, jaké to budou důsledky zavírání, bankroty firem v Evropské unii a především v Portugalsku a eh, zvýšení nezaměstnanosti. Někdo za to bude muset nést odpovědnost. A pokud tento návrh je nevyhnutelný, tak prosím, alespoň tam e, e, zakomponujte některé věci, jako je takový e, limit kvót. My to máme pro etanol, ale ne pro textilní výrobky. DPH. Jenom představte si, jak firmy by mohly vůbec eh, konkurovat s Pakistanem. A co ceny surovin? Pakistán ne, ne, ne, nedává stejné možnosti evropským firmám. Martin. Mnohokrát děkujeme panu Melovi. Nyní má slovo pan Martin za socialisty a demokraty. Velice děkuji. Myslím si, že chápu eh, to, co říkal pan Melo, ale nesouhlasím s tím. Co se týče tohoto návrhu komise pozastavit eh, eh, toto clo, tak je důležité vzít si v úvahu, že je důležité uvědomit si, že Pakistán má velice složitou historii a nyní možná prochází nejhorším obdobím své historie. Také je zde boj s terorismem, který už Pakistán hrál více než 40 miliard amerických dolarů. Nyní také velice dobře víme, že jsou zde záplavy, které eh, jsou ještě mnohem větší než azijské tsunami a další pohromy, což znamená, je to obrovská rána eh, pro všechny země. Myslím si, že zde v návrhu komise máme, dáváme Pakistánu určitou eh, naději mm, dále obchodovat. A jak komisař řekl, 70 eh, nebo ten návrh který má pos, vlastně posílit těch 75 výrobních řad, to má tedy posílit eh, dovoz. A myslím si, že to rozhodně nepo, nepoškodí žádný průmysl v Evropě. A naopak to ještě také navíc nepoškodí ani rozvojové země, protože se to netýká eh, různých dalších režimů preferenčních výhod. Také další věc, která je citlivá v tomto návrhu, je to, že tento návrh je pouze časově omezený. A e, rozhodně to nemá nějak upravovat e, rezoluci GSP. Myslím si, že je dobré, abychom umožnili Pakistánu, aby se vrátil e, k různým standardům demokracie a sociálním právům. A myslím si, že nyní je to určitá, um, určitý vzkaz pakistánské vládě. Pokud chcete dále využívat tuto pomoc a tyto, pro, tento prospěch, který vám Evropská unie poskytuje, tak také musíte přispět k obnově země. A doufám, že parlament se tomu připojí. Děkujeme panu Martinovi. Nyní dostává slovo pana Rinaldi, hovoří za Libelár. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové, pane komisaři tato diskuze znamená, že se zde střetávají dva principy. Solidarita vůči zemi, která byla postihnuta takovou přírodní katastrofou, která zcela eh, eh, tuto zemi zničila. A potom na druhé straně je to princip vyvážené obchodní politiky. Návrh komise, to znamená přerušit aplikaci cel, eh, to znamená, že vlastně e, tak Evropa se vyhýbá té pouhé humanitární pomoci a že chce budovat, e, přispět budování společnosti. A těch, e, těch dotčených 74 nomenklaturních položek, včetně textilu, to je nevyhnutelné pro takovou zemi, která v podstatě vyrábí hlavně textilní výrobky. A my, Alde, bychom rádi, abychom eh, dělali spíše toto, než poskytovali nějakou humanitární pomoc eh, a takto přispěli k obnově země. Ale na druhé straně, eh, abych zareagoval na pana Melo, my mm, chceme aby eh, komise tedy eh, k tomu přistoupila eh, mm, mm, takže by všechno zanalizovala, protože dneska my jsme již hovořili o konkrétních případech dnes, mm, a zjistili jsme, že některé ty situace mohou být dost špatné a mohlo by to vést ke skutečné krizi v evropském textilním průmyslu. Takže nelze chcít pouze po jednom sektoru v Evropě Evropě, aby zaplatil za tu naši solidaritu. To ne. My chceme tři věci a to eh, mít eh, předpisy pro to, aby eh, nedošlo náhodou k tomu, že některé další třetí země by zneužily těchto výhod, které dáme Pakistánu dále. Nesmíme tím eh, zhoršit ještě evropskou krizi v textilním průmyslu a proto je třeba eh, přijmout určité podpůrné opatření, jako třeba přispívat na energie. A dále je třeba, aby to nebyl precedent pro další země, které případně budou trpět podobnými přírodními katastrofami. Takto pomoc Pakistánu podle mě eh, bude něco, se, s čím lze souhlasit a bude to udržitelné i z delšího pohledu a mm, je to něco samozřejmě, co tato země potřebuje. Mnohokrát děkujeme. Prosím vás, dávajte pozor na čas. Není za evropské konzervativce pana Vlozovič. Děkuji, paní předsedající. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, pane komisaři, dnes jsme se zde setkali, abychom zvážili návrh Evropské komise pomoci Pákistánu překonat eh, dopady záplav. 14 milionů lidí bylo eh, ovlivněno těmito záplavami. Byly to téměř biblické záplavy. Eh, škody jsou děsivé. Celý svět bude trpět. A to kvůli bavlně, která je nazývána bílým zlatem, protože Pákistán je jedním z hlavních producentů eh, bavlny. A úroda byla velice omezená, takže výrobci textilního zboží eh, rozhodli, že ceny textilu budou muset vzrůst. Bavlna je používána pro eh, výrobu většiny oblečený, ale také pro výrobu bankovek, knih a mnoha dalších výrobků které každý den používáme. A nyní tedy nás čeká krize a rozsah tohoto problému je obrovský. A nyní pan Portas, jedné minuta jménem GUE. Numa mão nós temos grande... Velice děkuji. Na jedné straně mohu říci, že jsou zde ti, kteří mají prospěch z toho, že do Evropské unie plyne zboží z Pakistánu, ale na druhé straně je zde také řada velkých společností, které působí, eh, které však působí v oblastech, které nebyly postiženy záplavami. A i tyto eh, společnosti, tyto obchodní společnosti by těžily z návrhu komise. Je to prostě, tato je realita. Jde o to, že nebudou z toho mít prospěch staří, nemocní, lidé bezdomova a další, ale spíše z tohoto návrhu budou mít prospěch velké obchodní společnosti. A my vlastně vytváříme nástroj pro další katastrofu. A e, dochází k tomu, že ta přírodní pohroma byla vlastně zneužita k obchodním účelům. Myslím si, že bychom toto měli vzít v úvahu a měli bychom o tom přemýšlet. Mnohokrát děkujeme panu Portasovi. Nyní za EFT pan Dartmouth, 1,5 minuty. Mnohokrát děkuji paní předsedající. V minulosti jsem byl často kritický pokud jde o premiéra Camerona, ale měl pravdu, když požádal o obchodní preference, aby byly poskytnuty Pákistánu já používám to slovo požádal opatrně, a protože a britský premiér musel požádat. Od té doby, co jsme vstoupili do EU, Velká Británie, pátá největší ekonomika světa, nemá autonomii pro to, aby určovala svoji obchodní politiku. Ani se zemí Commonwealthu. Nicméně je v zájmu, v národním zájmu Velké Británie, aby Pákistán získal obchodní preference. Souhlasím, eh, zřídka souhlasím s panem Martinem, ale tentokrát s ním souhlasím. A Pákistán má 170 milionů občanů a strategickou hranici s Afghánistánem. Je to důležitá země. Je to také země, která má 30 nukleárních hlavic bezpečnostní důsledky kolapsu pakistánského státu by byly naprosto zničující pro bezpečnost celého průmyslového světa. Obchodní preference pro Pákistán v této chvíli by mohly něčemu takovému zabránit. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Kaspary tři minuty. Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, já se domnívám, že všichni se musíme vzpomenout na to, jak dramatická byla situace před několika týdny v Pákistánu a stále ještě v některých oblastech dramatická je. Některé oblasti jsou stále ještě zaplavené. Jsou to oblasti, které jsou větší než eh, některé naše členské státy. Stovky tisíc lidí trpí. Infrastruktura je zničená, nemocnice, školy, univerzity, podniky. A živobytí mnoha lidí je bylo zničeno. Mnoho z nás si to ne, nedokáže představit. Všichni jsme si zajedno v tom, že musíme pomoci, ale problém je takový, jak říkáme v Němčině, umí mě, ale eh, tak ať nejsem mokrý. Eh, samozřejmě eh, to je problém. Nepřímá pomoc je to, co navrhuje komise, znamená to liberalizaci v oblasti obchodu. To může některým pomoci a z tohoto důvodu je dnešní diskuze oprávněná. Komise nenavrhla využít všeobecný systém preferencí. Já si myslím, že je to správné. hovořila také, komise hovořila také o Světové obchodní organizaci, kde je třeba získat schválení ale některé otázky jsou stále ještě otevřené. Jaký bude dopad na evropský průmysl? Když se podívám na dokument komise, na návrh eh, regulace, na začátku se hovoří o tom, že eh, dopad na Evropskou eh, unii, nebo že dovoz do Evropské unie vzroste o 100 milionů eur. Pomůže to Pákistánu? Je to dostatečně velké, velký obnos? Ale na druhou stranu ZD budou ztráty secla ve výši asi 80 milionů eur. Ehm, má smysl vzdát se příjmu z cel 80 mili- ve výši 80 milionů, abychom pomohli Pákistánu 100 miliony. Já bych byl rád, aby nám komise dala eh, další informace k tomuto tématu. Já jsem připraven občanům Evropské unie vysvětlit, že e, toto musíme udělat a že Pákistánu musíme pomoci. Ale já jsem přesvědčen o tom, pane komisaři, že byste dnes měl využít příležitosti a také v následujících týdnech, abyste e, přesvědčil poslance Evropského parlamentu o tom, že vaše opatření dávají smysl, že jsou nutná a také byste měl využít této příležitosti k tomu, abyste nám řekli, jaký dopad to bude mít na lidi pracující v některých sektorech ve Španělsku, v Itálii, v Portugalsku. Je třeba, aby tito lidé měli jasnou perspektivu. Myslím si, že to bude váš úkol v následujících týdnech a měsících, pokud chcete získat podporu Evropského parlamentu. Já si myslím, že vás čeká hodně práce v oblasti poskytování informací. Mnohokrát děkuji. Nyní pan Susta na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že my si musíme uvědomit, eh, jaká je krize, eh, kterou zažívá Evropská unie, tedy s růstem, se zaměstnaností a tak dále. A já si kladu otázku, v čem je logika, která vede některé evropské země, především tedy komisi, k tomu, že eh, v těch mm, mezinárodních vzazích se takto chovají. Mm, to, o čem diskutujeme, Mm, ten návrh komise, to eh, bude znamenat velkou oběť našich průmyslových sektorů, především toho textilního. A tedy my si klademe otázku, proč v takovémto stávajícím kontextu, proč bychom měli dospět k takovémuto závěru někdo zde hovoří o tom, že bychom se měli chovat jako takový lídr na mezinárodní scéně v takovýchto rozhodnutích. Ve skutečnosti víme dobře, že nic takového není. A navíc ještě víme, že eh, to nesníží tedy eh, eh, ten terorismus, který vzniká v některých takových kruzích. To nevyřeší ten problém, protože ani to nevyřeší eh, to postižení eh, katastrofou, protože ten většina toho textilního průmyslu se nachází mimo tu zónu, která byla postižena. A eh, navíc to tedy poškodí hlavně evropský průmysl a bude to nahrávat těm velkým velkoobchodům, a e, ne tedy té malé výrobě, která se nachází v některých členských státech EU. A to je zcela milné. Milné ve smyslu zaměstnanosti růstu teď v okamžiku závažné hospodářské krize, kdy je třeba nastartovat reálný růst v Evropské unii a pronikat s vývozem na mezinárodní trhy díky naší kvalitě, díky naší inovační schopnosti. Karim, je Děkuji, pane Susta, paní, eh, a nyní má slovo na dvě eh, minuty pan Karim. Já bych chtěl poděkovat. Eh, Já bych chtěl poděkovat kolegům za komentáře. Já jsem cestoval do Pákistánu a viděl jsem, jak byl v důsledku záplav zničen. Jedná se o největší katastrofu v historii Pákistánu. Přesahuje to všechno, co jsem očekával, nebo na co jsem byl připraven. Setkal jsem se s premiérem Pákistánu 22. září. a Velice ocenil reakci Evropské unie a poukazoval na to, že se jedná o velice eh, odvážnou reakci, tak jak ji popsal pan komisař de Gucht. Musíme si být jistě tím, že budeme i nadále reagovat odpovídajícím způsobem. Komise nyní předložila legislativní návrh, aby 75 eh, položek eh, bylo osvobozeno eh, ze cla a to ze 100%. Tím by se asi o 100 milionů euro ročně zvýšil dovoz z Pákistánu do EU. Nyní je to jakýsi test evropské důvěryhodnosti. Musíme zajistit, abychom politickou dohodu, které dosáhli vůdci Evropské unie, aby tato dohoda se skutečně promítla v praxi právě v této chvíli, kdy lidé v Pákistánu potřebují. Jsme největším obchodním partnerem Pákistánu. Vyslechali jsem si obavy některých kolegů. Je třeba, abychom byli spravedliví v naší reakci. Musíme být spravedliví, ale ambiciózní obchodní pomoc Pákistánu musí představovat důvěryhodný krok a musí být smysluplná z hospodářského hlediska pro Pákistán. Zároveň ale musí zohledňovat problémy v našem vlastním průmyslu. Já se domnívám, že prostřednictvím tohoto návrhu skutečně ukazujeme, že jsme ambiciozní a odvážní. Především jsme ale spravedliví vůči sami sobě a vůči občanům Pákistánu. Mnohokrát děkuji panu Karimovi. Nyní má slovo pan Higgins, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Lidé, kteří byli postiženi záplavami v Pakistánu, potřebují okamžitou pomoc. Zejména se jedná o 100 tisíc dětí, které zůstaly bez domova po těchto záplavách a je zde nebezpečnost, že prostě budou umírat hlady je zde důležité, abyste byla zachována výroba malých farmářů a zejména farmářů, kteří nemají vlastní půdu. Oni jsou nyní v podstatě v rukou majitelů půdy. Je důležité, abychom jim dodávali e, zdarma různá osiva a různé nářadí, abychom obnovili možnost výroby potravin. Nicméně, e, e, distribuce půdy lid, lidí bez půdy je důležitá. 140 let už eh, vlastně eh, trvalo eh, v Irsku boj proti, nebo boj o půdu. A tyto, tato redukce, která se týká cel, se musí týkat jednotlivých farmářů a zemědělců, nikoli skorumpovaných majitelů půdy a velko, Eh, velkých podnikatelů. A právě malí zemědělci by měli mít prospěch z toho, že se tyto ceny sníží a nikoli by to, neměli by to být eh, spekula, ti, kteří pouze spekulují. Děkuji. Děkuji paní Muscardini. Paní předsedkyně, pane komisaři, ano, ehm, velice na nás zneklidňují ty záplavy v Pakistanu a ty dopady na ekonomiku. A také, ale i trochu nás zneklidňuje návrh komise, e, i když to vzešlo z iniciativy šéfů vlád. Návrh komise se zaměřuje především na osvobození od cel v oblasti cel a e, surovin a to v podstatě představuje 60 e, e, vývozu, kdy se fakturuje asi 100 milionů euro v textilu a 110 milionů v tom jiném výrobě. A zde je třeba si ale uvědomit, že to je výroba, která se koncentruje v oblastech, které nebyly postiženy záplavami. A mm, my spíše bychom měli mít zacílenou eh, pomoc, cílenou pomoc, která ale nepostihne evropský průmysl. A když eh, přerušíme uplatňování cel, tak to bude mít velký dopad na dotčený evropský průmysl a bude to znamenat ztráty milionů pracovních míst. A jste, mm, mm, Mm, i mm, taková opatření, jako ty, ty obchodní eh, preference, tak ty by se měly udělit Pakistánu již od roku 2013 přece. A samozřejmě jde o výjimečná opatření, ale jde o jednostranná opatření. Víme, že to je velmi chudá země, ještě postižená tou eh, katastrofou i hospodářskou krizí a navíc ale je, je pravda, že různá pravidla dávají přednost spíše takovým zemím jako Čína, Indie na úkor těm, těch nejchudších, ale není možné mít taková řešení, která zhorší krizi v jiných zemích. A proto je třeba mít určité korekční mechanismy pro ty dotčené sektory. A mm, mm, mm, zde je třeba Eh, se podívat na to trochu jinak eh, a mm, eh, podívat se na to třeba i z pohledu mm, lidských práv a boje proti terorismu. A zde je třeba, aby Pakistán tedy mm, respektoval tyto různé normy. Mnohokrát děkujeme paní Muscardini. Nyní pan, paní Andres Barea, 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaře. Takže záplavy v červenci a srpnu eh, znamenalo 20 eh, milionů osob postižených eh, a 1,5 z nich potřebuje humanitární pomoc. My jsme již vyčlenili 20 milionů a Španělsko přispělo 8, samo 11 miliony a zde to je, mm, ale tady jde o jinou pomoc, o pomoc strategickou Pakistánu a zde komise komise na základě mandátu rady, tak se rozhodla, že v třech letech eh, uvolní 75 položek a to ale bude mít velké dopady na různé země Evropské unie a mm, poněvadž eh, by, mm, musíme vzít do úvahy specifické rysy každé země. Eh, zde mm, Pakistán by takto mohl tedy eh, vyvážet textil a kůže bez problému. A je třeba si uvědomit, že by to vešlo do takového konfliktu s naší místní výrobou, protože my ve Španělsku představuje 16 textilní výroby a Valencie představuje 18 celé výroby ve Španělsku Španělsku a mm, mm, vlastně to gro našeho, naší výroby textilní je kolem Valencie a e, my e, tedy spolu e, proto, kdyby se k nám dostávaly pakistánské výroby, tak to by znamenalo snížení naší výroby a především ve Španělsku. A já vím, proto chci, abychom měli strategickou studii. A také se ptám, zda jste vůbec vyhodnotili, jaké jsou výrobní kapacity Pakistánu a hm, Eh, zdali eh, provedete nějaké i výroční eh, hodnocení dopadu takovéto dohody. Děkujeme. Nyní pan Fjellner, dvě minuty. Mnohokrát děkuji paní předsedající, pane komisaři. Já bych chtěl říci, že Pomoc Pakistánu po záplavách je něco, co vítáme. Mně imponuje, že komise učinila odpovědející kroky velice rychle. Samozřejmě proto potřebujeme peníze, ale jakou roli tyto peníze sehradí. Tyto peníze musí být poskytnuty, ale zároveň dochází ke zrušení cel pro některé položky. Něco takového samozřejmě podporujeme. Je třeba reagovat rychle. 75 položek je osvobozeno z cla. Já si myslím, že je to velice dobrá reakce na katastrofu v Pákistánu. Je ale důležité, abychom reagovali rychle. A je třeba, aby zde neproběhl dlouhodobý politický proces schvalování. Pákistán potřebuje peníze nyní, ne až za rok. To se musíme uvědomit. Zároveň musím říci, že zde existují velké rozpory. A jsou zde kampaně evropských textilních výrobců, kteří jsou proti uvolnění importu z Pákistánu do Evropy. O to zde ale tolik nejde. My musíme nyní jednat a evropský spotřebitel a by tímto trpět eh, neměl. A neustále hovoříme o, o solidaritě a o solidaritu zde právě jde. Musíme poukázat na to, že solidarita pro nás má určitou hodnotu. Určitě eh, není eh, lepší způsob, jak podpořit volný obchod, než hlasovat pro tento návrh. Mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme ke Catch A celá řada kolegů požádala o slovo. Každý smí hovořit tedy jenom jednu minutu, aby se dostali ke slovu a pokud možno všichni nejdříve paní Kon. Signora Kon. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně bych chtěla eh, říci, že nesouhlasím s mm, případným přerušením uplatňování cel Eh, mm, jde o těch tedy, eh, eh, o ty tarifní položky, které se týkají především oděvu a textilu. To by mělo negativní dopady na evropský průmysl a to zvláště italský a znamená to mm, mm, velký pokles zaměstnanosti již v tomto krizi postiženém sektoru. My se snažíme pomáhat tomuto sektoru a teď bychom připustili škodu, velkou škodu. Zde samozřejmě na začátku tohoto roku eh, Pakistán uvalil, eh, uvalil tedy eh, mm, uvalil mm, celo na suroviny, především na bavlnu, tak aby si mohl zachovat sám pro sebe tuto surovinu, což má velký dopad na výrobu jinde. Ano, víme, že to je země, která má velké problémy, neustále kalamity. Evropská pomoc je zásadní a má přispět především do budování infrastruktury. Pan Leichtfried. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Není jednoduché hovořit věcně, když se hovoří o tom, že 100 tisíc dětí ztratilo domov, že miliony zemědělců eh, jsou na ulici, že lidé žijí v naprosté chudobě. Já si myslím, že je důležité, aby Evropská unie pomáhala v té, tomto případě rychle. Velká otázka pro mě ale je, jestli eh, ta, to opatření, které jste navrhli, eh, pomáhá těm správným lidem nebo nikoli. To je něco, co bych eh, chtěl od vás slyšet, abyste mi vysvětlil. A pomáháme zde především textilnímu průmyslu, to pomůže Pákistánu jako celku, ale otázka je, jestli tato pomoc se dostane na to správné místo. A druhá věc, kterou jsem chtěl říci, jestli má fungovat tato pomoc, aby si lidé pomohli sami, a musíme se podívat také na to, jaký vliv to bude mít na Evropu. A v každém případě je pravda, že v Pákistánu je situace drastická, musíme pomoci a já doufám, že tato pomoc skutečně pomůže, pomůže těm, kteří kterým musíme pomoci. Není pan, pan Lambert? Thank you, President. Velice děkuji, paní předsedkyně. Chtěla, chtěla jsem pouze reagovat na některé komentáře, které se zazněly. Pákistán se nyní v tomto okamžiku snaží pomoci si sám, pomoci sám sobě z té hrozné pohromy, kterou byly eh, povodně. A je pravda, že tyto oblasti postižené povodněmi nebudou schopné další výroby ta přímá pomoc, která by byla poskytnuta, je v podstatě minimální k tomu, jaké jsou skutečné potřeby. A co se týče distribuce příjmu eh, z dalšího eh, vývozu, tak je důležité o tom přemýšlet. Je, to pro, je důležité přece pomáhat infrastruktuře, školám a tak dále. A jsou zde také určité určitá odpovědnost, která leží na demokraticky zvolené vládě Pákistánu. Musí také zajistit mm, správný výběr daní a účinné vynakládání daní a tak dále. Lidé však volají po větší diverzitě. Pokud by v Pákistánu byla větší diverzita průmyslu, tak bychom se nyní nemuseli tak soustředit na textil. Myslím si, že bychom mohli nabídnout tuto příležitost této zemi, aby se sama z této katastrofy dokázala vymanit. Děkuji. Děkuji, paní Lambert. No Tato eh, tragédie v Pakistánu si vyžaduje evropskou solidaritu, ale nesmí to ohrozit textilní průmysl v evropských státech. Jsou jiné způsoby, jak ukázat eh, solidaritu, mm, to znamená rekonstrukce dotčených regionů a znamená to také ale i pomáhat spravedlivým způsobem. Mm, obchodní opatření to nejsou dlouhodobá opatření, ale mm, mm, toto opatření by poškodilo textilní průmysl, eh, protože by to znamenalo zvýšenou nezaměstnanost. Musíme chránit evropský textilní průmysl a pracovní místa v něm. Rozpočet na rok 2010 i obsahoval prostředky pro evropský program pro textilní a obuvnický průmysl. Jak je to s tím programem? Co vy k tomu navrhujete? Pan Morgan. Já, paní předsedkyně, musím říci, že Evropská unie nemůže ohrozovat eh, svá pracovní místa a případné snížení cel na, tři, na příští tři roky v oblasti oděvního průmyslu textilu z Pakistánu, tak to by postihlo náš výrobní sektor a ta, e, a ta e, e, situace by se ještě zhoršila. Znamenalo by to ztrátu 20, 120 tisíc pracovních míst, 140 tisíc pouze v Itálii, naše země a další státy Evropské unie již trpí, textilní průmysl trpí především konkurencí z Číny a z dalších asijských zemí a komise nemůže dále přispět k této škodě a Itálie představuje 30 celého textilního průmyslu v Evropské unii. A já si myslím, že eh, i eh, naše hm, malé střední podniky by měly tedy mít možnost eh, dostávat takovou pomoc a tak čelit té konkurence, konkurenci. Děkujeme. Nyní pan Nikolau. Σας ευχαριστώ Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Pokud jde o zpracovatelský průmysl, chtěl bych poukázat na to, že Pákistán je čtvrtým největším producentem bavlny. A velk, velké procento eh, bavlny je produkováno právě v této zemi. Evropská komise Evropská unie produkuje eh, jenom eh, málo bavlny. Eh, na to musíme pamatovat. Samozřejmě nechceme protekcionismus, chceme liberální a celosvětový obchod, ale kolegové i pan Melo poukázali na to, že jsou země, kde tento textilní sektor je velice citlivý. Poukázali na to Portugalci, Italové i eh, další kolegové. Já bych se chtěl zeptat komise, do jaké míry existují mechanismy, které zajistí, že ta podpora, kterou poskytneme Pákistánu, eh, bude správně využita a že eh, tato podpora se nedostane do nesprávných rukou a že bude na úkor evropských podniků. Mnohokrát děkuji. Děkujeme panu Papa Nikoládu. Nyní má slovo pan Kelly. I don't claim to be... Děkuji. Já eh, nevím, neznám detaily té situace, ale eh, vím, jak strategicky důležitý je Pákistán. Pan Karim a další poukázali na to, že je v našem zájmu, aby abychom v Pákistánu měli stabilní režim. A mohu také říci, že Evropská unie, která eh, se zakládá na principu eh, míru a prosperity, by měla šířit tyto hodnoty také v jiných zemích. Eh, já bych chtěl, aby komise plně odpověděla na to, co řekl pan Higgins a ostatní nalevo. Můžete zajistit, že ta pomoc, kterou poskytnete, se dostane do těch správných rukou a nikoli do rukou válečných a pánu. Nyní paní Kestinger. Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Záplavy v Pákistánu měly obrovské negativní dopady. Já se domnívám, že je povinností Evropské unie, aby rychle pomohla lidem v Pákistánu. Opatření na oživení hospodářství a zaměstnanosti jsou velice důležité proto, aby Evropská unie pomohla této zemi z krize. Je ale sporné, zda snižování cla pomůže odpovídajícím způsobem. A otázka eh, je, eh, jak zajistíme, aby eh, tato pomoc nevedla k negativním dopadům. Já mám na mysli především oblast bioetanolu. Moje konkrétní otázka na komisi je, zda zjištění celního kontingentu pro bioetanol představuje skutečně trvale udržitelný způsob, jak pomoci lidem eh, z Pákistánu. A je možné zjistit, eh, zda při produkci bioetanolu jsou v Pákistánu dodržována eh, pravidla pro bezpečnost produkce. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Nyní má slovo pan Silvestris, ale já se domnívám, že ještě pan Dartmouth se hlásí o slovo. Chci se ptát, zda by eh, jste mohli eh, souhlasit s tím, že nyní zde nehovoříme o pomoci, hovoříme zde pouze o obchodních výhodách. A to dá příležitost Pákistánu k tomu, aby se dostal eh, ze svých problémů vlastně svou, svým úsilím. Doufám, že si to kolegyně uvědomuje. Když se to parakalo? Paní Köstinger, chcete na to reagovat? Ano, já se domnívám, že to je zcela zásadní bod, o kterém hovoříme. A myslím si, že opatření musí být eh, řádně promyšlená, abychom mohli poskytovat trvalou pomoc. A stále zde existuje otázka eh, poměru eh, ceny a výkonu, zda to pro Evropu bude přínosné. A pan Silvestry se hlásí o slovo. Ještě v rámci jedna minuta. Paní předsedkyně, není pochyb, že je třeba intervenovat po té kalamitě, po těch záplavách, které zasáhly Pakistán. Ale dnes je třeba si položit otázku, jaký typ pomoci by to měl být a jaký typ pomoci také můžeme poskytnout my. Musí být rychlá, ale musí být také efektivní. A právě pokud jde o efektivitu, tak návrh komise Mm, mm, si myslím, že to eh, příliš zde nehraje, protože tam je spousta eh, prázdných míst eh, a nedostatků a mm, myslím si, že nebude dost efektivní v tom textilním průmyslu, protože to může dát vzniknout novým tenzím. Zde to postihne evropský sektor, který již takto je hodně postižen. A dále dávat přednost vývozům Eh, pro ty podniky, které produkují, to znamená, že v podstatě to pomůžeme těm částem v Pakistánu, které nebyly zasaženy záplavami. A my chceme ale pomoci těm oblastem, které byly postiženy kalamitou a ty, aby mohly začít produkovat. Eh, a zde mně se zdá, že ta celní cesta je zcela nevhodná a určitě zde my s tím nesouhlasíme. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Silvestrisi, dobře, tím jsme Eh, uzavřeli seznam řečníků a na závěr si vyslechneme pana komisaře, prosím. Vážená paní předsedkyně, zaprvé mi dovolte, abych velice jasně řekl znovu, o jakých zde mluvíme číslech. Jedná se asi o objem, o e, obchod v objemu 100 milionů eur, pardon, 900 milionů eur, a ten dopad bude takový, že do eh, dovoz do EU z Pakistánu se zvýší o 100 milionů eur ročně a celkové saldo bude 50 milionů. A to kvůli tomu, že Pakistan má, bude mít vlastně lepší podmínky dovozu do EU. jde zde tedy také k určité odchylce k určitým změnám. Znamená to, že někteří další obchodníci ztratí určité obchodní příležitosti v Evropské unii, čili ten celkový dopad bude 50 milionů eur ročně. Chtěl bych to zdůraznit, protože jsem v této diskusi několikrát eh, řekl, několikrát slyšel, že dojde ke ztrátě asi 120 tisíc pracovních míst. Všichni máte určitě na svých mobilních telefonech kalkulačky, takže si můžete spočítat, Eh, že to tak nebude, protože eh, pokud eh, by tomu tak bylo, tak by to znamenalo, že prostě evropský textilní průmysl už má velké problémy, aniž bychom zde hovořili vůbec o Pákistánu. Za druhé bych chtěla říci, že jsme velice dobře vzali v úvahu to, jaký to bude mít dopad na textilní průmysl v Evropě a to, že má zde zranitelné postavení. Také jsme přemýšleli o tom, jak to je s textilním průmyslem. A chci zdůraznit, že jsou zde určité výrobky, eh, které, jsou, které jsme vyňali z těchto položek. A to jsou vlastně právě tři takové nej, nejcitlivější položky. Nicméně jsou zde zase další položky jsou to polotovary. Znamená to, že tyto polotovary budou v podstatě dokončeny v Evropě. Znamená to, že to bude vlastně levnější dovoz do firm, do evropských firm, které tento produkt dokončí. Chtěl bych říci, že nám to neuškodí. Velice pečlivě jsme zkoumali, zda ten návrh bude dobrý pro Pákistán, ale zároveň jsme zkoumali, aby tento návrh nepoškodil evropský průmysl, protože se nacházíme v krizi a evropská ekonomika eh, je samozřejmě velice obtížně nyní eh, říditelná. Dále se zazněl komentář, který se, dozv, eh, který se dotýkal dovozu bavlny. Nyní je nedostatek bavlny na světových trzích a je také pravda, že Pákistán je jedním z hlavních výrobců nebo pěstitelů bavlny. Chtěl bych říci, že jakmile eh, se tato dohoda uzavře, jakmile toto vstoupí v platnost, tak můžeme také Pakistán požádat o to, aby zajistil, že naše odvětví textilu bude mít dostatek bavlny a proto eh, tedy naš, náš průmysl bude moci eh, vyrábět produkty, které potřebuje, protože skutečně v současné době je zde nedostatek bavlny na světových trzích z, dů, z různých důvodů Eh, víme, že se také dováží eh, bavlna eh, z Afriky, ale nejedná se o druhy bavlny, které potřebujeme v Evropě, které chceme využívat. A je dost obtížné vlastně přejít z využívání jednoho druhu bavlny na jiný. Čili tomuto problému se ještě budeme velice pečlivě specificky věnovat. A na závěr, paní předsedkyně, by dovolte říci, že pokud se podíváme na situaci z pohledu Pákistánu, tak musíme říci, že potřebujeme jak více pomoci Pákistánu, tak i více obchodu. Evropská unie už přispěla 320 miliony eur. Je to vlastně 60 toho, o co, bylo, o co byly požádány země v rámci OSN. Chci zdůraznit, že samozřejmě pomoc se nemusí rovnat obchodu. Pomoc znamená, že dáme příležitost pákistánské ekonomice k tomu, aby mohla vyrábět, aby mohla vyvážet, aby mohla zaměstnat všechny lidi, kteří potřebují práci. A já se domnívám, že to je nezbytný nástroj pro ekonomickou obnovu Pákistánu a myslím si, že proto bychom měli Pákistánu dát tyto obchodní výhody. Nicméně nejedná se však o určitý obchod. Lidé kteří z toho budou mít pomoc, tak eh, ty také můžeme, nebo také se na ně chceme zaměřit. Ale je důležité upozornit na to, že ekonomika se nezotaví pouze díky humanitární pomoci. Potřebujete také podpořit obchod a, a e, ekonomiku samotnou. Chtěl bych ještě vám před vámi znovu říci, zde na plenárním zasedání, že zde hovoříme o oblasti, o regionu, který byl velice vážně poškozen. A jak e, už zde také zazněli zejména e, řečníci, poslanci z Itálie, kteří hovořili o tom, že Eh, vlastně ta, ta poloha, ta, ta oblast, která byla v Pakistánu zaplavena, ta je vlastně stejně velká, jako je celá Itálie. To musíme mít na paměti. Dále musíme mít na paměti to, že se jedná o citlivou oblast, která je velice důležitá z geostrategického pohledu, a to i pro Evropskou unii. Je to pro nás velice důležité, i pro naši bezpečnost. A bylo by velice nebezpečné pro Evropu, kdyby se tento region destabilizoval Myslím si, že bychom měli ze všech sil pracovat na tom, abychom zajistili, že tato země e, bude stabilní a e, že tedy to, co se tam bude dít, Eh, že to eh, bude pozitivní. Myslím si, že se to dobře vyvíjí. Nedávno proběhl summit se zástupci Pákistánu a proběhly různé schůzky. Také několik eh, zástupců Evropské unie se nyní chystá do Pákistánu. Například také komisařka Georgieva se zabývá zejména oblastí humanitární pomoci. Máme zde speciální balíček humanitární pomoci, která je velice vysoká a také se zde tedy snažíme ještě podpořit obchod. Doufám, že to bude pro Pákistán významnou pomocí a jsem také přesvědčen tím, že pomocí Pákistánu v podstatě do určité míry pomáháme i sami sobě. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu, což je zpráva paní Muscardini, uvádění země původu.